でさ、さ、みんな見なくてね、もうちょっと。¿Cómo te aguanta? that is exactly. And, and, and so I think, but... El presidente. dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta giovedì. prohlašuji za zahájené zasedání evropského parlamentu zítra si připomeneme mezinárodní den věnovaný informačním technologiím to je iniciativa